Předtím, než budeme hlasovat, vás chci informovat, jak žádal pan Desmeker na minulé plán zasedání, požádal jsem španělské orgány o informace ohledně této věci pana ehm, Smekra neboli o ehm, madridských vězeních. A podle španělských orgánů vše se odehrálo podle eh, práva, nedošlo k porušení španělského zákona. Eh, panu Desperkovi odešlo tuto odpověď a tento text bude mm, k dispozici v mém kabinetu pro eh, všechny, kdo by se chtěli s tímto textem seznámit, mohou o to požádat.